Dámy a pánové, kolegové, domnívám se, že bychom mohli začít. Když se kouknu kolem sebe, tak moc nás tady není, ale doufám, že se to během odpoledne ještě změní. Máme před sebou obsáhlý program, především pokud se týče hlasování. To, co budeme o čem budeme hlasovat, tak bude pravděpodobně rekord našeho výboru, protože máme opravdu obrovský objem co, o čem budeme hlasovat, ale jsme také rádi, že je mnoho lidí bylo schopno se dohodnout na kompromisních pozměňovacích návrzích. A ještě mám jednu poznámku k programu. Neboť Zítra také se plánovalo hlasování, ale tomu tak není. Zítra se hlasovat nebude a veškeré hlasování se vyřídí dnes odpoledne. To je jediná poznámka a připomínka změna programu. Já také nemám žádné sdělení předsedy. Já se chci zeptat, zdali někdo má nějaká další přání. Jestliže tomu tak není, tak program je schválen. Tak se dostaneme hned k bodu číslo 3 ke slyšení, což je kontrola uplatňování práva společenství v roce 2008 a zde je zpravodajkou paní Lichtenberger a já ji zde srdečně vítám a také vítám zde další přítomné. A poprvé je tady paní Kathleen Day, která je generální tajemnice Evropské komise. E, tu srdečně mezi námi vítám, protože je to mimořádná událost, že je zde e, u nás ve výboru, proto ji tedy srdečně vítám mezi dámy a dále vítám pana Ludvika Kremera, což je bývalý vedoucí odboru ekologického řízení na DG Envy a v současné době pracuje v Londýně. Také vítám paní Balestros, která je ředitelkou úř, bruselského úřadu Client F. A koho tady ještě máme? Jaké další experty? Dále mezi námi vítám paní Frasony, která dlouho byla členkou tohoto výboru a také dnes je zde mezi námi přítomna. A dále vítám také zástupce Evropského ombudsmana, který je také přítomen tomuto slyšení. Trošku máme spoždění, proto doporučuji, abychom hned začali a já bych chtěl dát slovo paní Catherine Day. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Děkuji za pozvání eh, na diskuzi o tomto významném tématu. Asi nejdůležitější věc, kterou chci sdělit, je, že správná implementace evropského práva, to je priorita číslo jedna komise. A to nejenom, že jsme strážcem smlouvy, ale protože komise je vlastně i tím, kdo předkládá legislativní návrhy parlamentu a radě a, a předkládáme je proto, protože se domníváme, že danou věc je třeba právně upravit ku prospěchu občanů. My jsme tedy ta první instituce, která si přeje, aby tato naše legislativa byla správně implementována. Zároveň je třeba uznat, že Evropská AKI enormně narostla a se zkomplikovala, je to složité. V Evropské unii máme 27 členských států, několik z nich dokonce má federální strukturu a Eh, řada evropských předpisů potom je implementována i na místní úrovni. Takže my jsme museli nalézt různé způsoby, abychom prosadili to, co chceme, což je správná implementace práva v terénu. A my se i preventivně snažíme zajistit, že když členský stát transponuje legislativu, že tak učiní správně. Proto čím dál více spolupracujeme s členskými státy během transpozice, abychom byli schopni anticipovat případné problémy, které by později vedly k problémům. Eh, s aplikací. Když máme komplikovanou eh, legislativu, tak vydáváme eh, takové pokyny k její transpozici, potom připravujeme různé ty scoreboards, takové ty tabulky a tak dále. A když členský stát netransponuje správně či neimplementuje správně evropskou legislativu, tak zahájíme proti ním právní kroky. A než budu hovořit Eh, o eh, této kontrole, tak jeden apel. Jeden ze způsobů, jak komise si myslí, že bychom byli schopni lépe eh, implementovat legislativu je, kdybychom eh, měli neustálou podporu Evropského parlamentu, abychom vnutili ty korespondenční tabulky členským státům, abychom mohli prověřovat, že členské státy jsou v souladu. Tak zde proto apeluji na parlament. Jak jsem řekla, komunitární právo je komplikované, máme i velkou judikaturu, již bohatou judikaturu a náš hlavní cíl je, aby členské státy co nejrychleji a nejlépe byly v souladu. A Často to ale není ze špatné vůle na straně členských států, proč jsou problémy. A my jsme to statisticky i zjistili a doložili, že členské státy mm, e, často e, e, sice věci se snaží dělat dobře, ale dělají to tak jaksi ad hoc, nahodile. A proto komise v roce 2007 zahájila novou diskuzi s členskými státy a požádala je, aby se zavázali ke spolupráci v tom, že budou lépe plnit své úkoly a, a povinnosti správně aplikovat právo. Máme 15 dobrovolníků, kteří se rozhodli s námi spolupracovat tímto novým způsobem a participovali na projektu, kterýž běží dva roky, i když trvalo určitou dobu, než se nastartoval. A my jsme mm, e, dali dohromady 840 různých spisů, které jsme vytvořili a zjistili jsme tedy, Eh, eh, eh, a zajistili jsme 80% úspěšnost při plnění povinností členských států. Jeden, jeden z nástrojů, jak nalézt rychlý způsob, jak řešit eh, stížnosti občanů a dalších eh, dotčených subjektů. Myslíme si, i když je to teprve brzy, tak je to další užitečný nástroj k tomu, abychom byli efektivní při správné implementaci komunitárního práva. Samozřejmě, je to něco relativně nového, zatím se to vyvíjí. A první věc je, že bychom chtěli zapojit do tohoto více, nebo snad všechny členské státy. My jsme se rozhodli, že vyzveme další členské státy, aby se připojili k projektu a Hmm, ta reakce je docela dobrá, takže určitě to eh, bude více než 15. Opět opakuji, doufám, že Evropský parlament mm, bude toto považovat za konstruktivní způsob pro správnou aplikaci komunitárního práva, až nás v tomto podpoří. Zjistili jsme, že tím, eh, že lépe zorganizujeme systém výměny informací, tím, že si budeme vyjasňovat problémy s členskými státy, tak tím se urychlí přijetí řešení. To je samotný účel. Samozřejmě, my v tom nejsme sami. A eh, my eh, apelujeme proto na orgány státní zprávy členských států, aby s námi rychleji spolupracovali. A pokud eh, budou více spolupracovat, tak eh, ta implementace bude lepší a rychlejší. Občané eh, často si stěžují ne na porušování práva zrovna, ale třeba to, že nemají informace nebo si stěžují na jiné věci a ne vždycky nutně na něco, co by vedlo k tomu, že bychom podali žalobu na členské státy ale my mm, mm, se snažíme takto mm, vyjasňovat občanům, organizacím, podnikům, jaká jsou jejich práva, jak je prosazovat, ale ne všechno, co dostaneme jako stížnost a ne všechno, co se řeší eh, přes tento projekt, tak je potenciálním případem po, pro podání žaloby na členský stát. Také je třeba vám vysvětlit, že EU Pilot to je mm, projekt časově omezený. Vždycky členské státy mají 10 týdnů, aby zareagovali, vyřešili ten problém a potom a e, e, my do toho nezapojujeme žádnou naši delegaci, zastoupení, teda ne, my to děláme přímo z Evropské komise a mm, snažíme se tedy zajistit, že ten e, občan nebo ta organizace, která si stěžovala, že také dostane řádnou odpověď. A kromě těch případů, těch spisů, které máme v tomto projektu, tak máme asi 40 eh, řízení pro porušení smluvní povinnosti, které jsme zahájili proti členským státům a jsou to tedy řízení, eh, kdy eh, zahajujeme tedy jednání, ty etapy řízení s členskými státy, ale ještě jsme nedospěli k závěru, že by tedy toto zakládalo nutnost podat žalobu, že došlo k porušení. Víme, že komunitární právo je velice komplexní, že je do toho zapojena celá řada nejrůznějších orgánů, takže je zde hm, celá řada věcí, které nelze vyjasnit velice rychle a když to nelze, tak samozřejmě poté je třeba zahájit právní kroky. Myslíme si, že to je další nástroj, který má komise k dispozici a je to nástroj, který se ukazuje jako úspěšný. Ty členské státy, které se zapojily do projektu, tak jsou spokojeny, jak to vypadá, ne, je, ne, eh, že by to bylo vždy snadné pro ústřední orgány daného státu, ať je to tedy unitární stát nebo federální stát, eh, vždycky to není snadné. Hlavně eh, na, když jde o decentralizovanou implementaci, tak to je těžší vysledovat tu aplikaci. A myslíme si, že tento mechanismus nám i umožňuje pomáhat ústředním orgánům, aby mohli řešit problémy třeba, o kterých ani jinak nevědí nebo by nemohli vyřešit. My neříkáme, že EU Pilot, tento projekt, je e, řešením na všechny problémy s komunitárním právem, ale máme za to, že to je užitečný nástroj spolupráce s členskými státy a e, pilotní zkušenosti zatím jsou pozitivní, což je pozbuzením pokračovat. A my se snažíme nyní zapojit do toho i ty zbývající členské státy a využít to jako jeden z řady inf- instrumentů, které máme pro správnou a včasnou aplikaci komunitárního práva. Děkuji. Děkuji. Myslím si, že nejdříve si vyslechneme experty a potom dáme slovo paní Lichtenberger, která se krátce vyjádří. Děkuji vám, paní generální tajemnice. A nyní pan profesor Krémer. Máte slovo, pane profesore. Děkuji, pane předsedo. Protože každý z nás dostal 10 minut, tak jsem zde připravil takový desetibodový seznam. Já nechci spochybňovat, že transpozice je prioritou pro Evropskou komisi, ale já jsem pevně přesvědčen o tom, že účinná aplikace provádění práva, především ekologických práv, není vůbec prioritou komise. Pilotní systém je projekt mezivládní kooperace, je to eh, otevřená metoda spolupráce, která nahrazuje povinnost komise zabezpečit aplikaci práva. Takže je to vlastně úplný opak evropské integrace. Komise potřebuje občany, nevládní organizace a jejich podporu protože eh, komise musí dostávat informace o tom, co se děje na ostatních nižších úrovních. A je to přímo opačné diskutovat s členskými státy o tom, jak postup vystupovat v případě různých peticí a podobně. Za druhé, eh, občané jsou mimo rámec pilotního systému, i když iniciovali celkový systém. Toto je relevantní především v otázkách praktické aplikace na místě samém. Za třetí, tato tento postup nemá procedurální procesní práva, je v podstatě uzavřený a netransparentní. Je to, opo, je to opak toho, co říká Evropská smlouva v článku 5, že celý postup má být transparentní a také to, co požaduje smlouva a aby veškerá legislativa byla transparentní. Za čtvrté, Evropská komise se dělá závislou na e, informaci ze strany členských států. Členské státy při provádění práva jsou časty adresáty stížností. Oni se nechovají správně a potom se to s nimi, s nimi o tom diskutuje, zda je to správné či ne. Toto je opak požadavku smlouvy EU, že Evropská komise má zabezpečit provádění práva. Evropská komise zabezpečuje diskusi o právu, ale nezabezpečuje, nezajišťuje provádění práva. V roce 2004 komise prohlásila, stížnosti jsou zdrojem informací pro e, spory pro porušování smlouvy. A právní a fyzické osoby, které mají být stíhány, tak mají být také seznámeny s celými procesy a které mají také zájem. Subjekty by také měly být považovány za to, že mají zájem o tento postup. Pane předsedo, tak tato věta o stížnosti ze strany občanů, to se udělalo na základě prác, práva o konkurenceschopnosti a neto, netýká se to například eh, společenského práva. Tady komise hovoří dvěma různými jazyky. A potom také životní prostředí, a já jsem v této oblasti pracoval 40 let, životní prostředí nemá žádný hlas, potřebuje otevřenost a struktury. Také komise by měla e, životní prostředí tento hlas vdechnout tak, aby nevládní, nevládní organizace mohly zde také prohovořit, ale EU pilotní projekt e, takto nejedná. A za sedmé, e, Evropský parlament není zapojen do tohoto pilotního pilotního e, projektu a to neodpovídá roli Evropského parlamentu, protože parlament má kontrolovat e, exekutivu. Proto by měl Evropský parlament znovu zvážit a definovat svou roli v legislativě a také v legislativním procesu. Za osmé že problémy životního prostředí v EU se zvyšují a nesnižují. Komise pravidelně dospívá k tomuto názoru. To se týká například při revizi dopravní politiky, také při dalších právních akcích, ale komise nebere na vědomí, že její vlastní chování přispívá k tomuto problému. A ekologické právo je krásné na papíře, ale praxe vypadá jinak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 takto se stává eh, z, eh, z ekologického práva pouze něco na papíře a není, neodehrává se nic v praxi. Není nic nebezpečnějšího pro parlament eh, a pro společnosti než zákon, který není prováděn. Komise formou pilot system se snaží skrývat tento problém a nebere na vědomí, že ztrácí stále větší důvěryhodnost na straně občanů v Evropě v roce 2006, kdy já jsem byl na dalším slyšení v Evropském parlamentu, jsem konstatoval, že problém je e, v tom, že komise odhlíží od provádění práva. Komise provádí bilaterální rozhovory s vládami a tyto těm dává přednost před transparentností. V této eh, oblasti se nic nezmělo, spíše naopak. A všichni, co znají interní strukturu komise, vědí, že je to generální tajemník, který je zodpovědný za tuto orientaci komise, za desáté. Současný přístup ukazuje, že e, tento systém je uzavřený a proto se komise málo dostává k občanům, především k mladým občanům. Proto Evropu lidé považují pouze za e, projekt pro generální tajemníky a vlády. Proč mají chodit potom k evropským volbám, když vaše zájmy jako občana vůbec nejsou respektovány. Například také irské referendum ukázalo, že pilot systém je další mm, e, cestou, jak posílit tuto skutečnost, jak odcházet od otevřené společnosti. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za váš velice angažovaný příspěvek. A něj se dostáváme k paní Balesteros. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěla představit naší organizaci, která je organizace právníků, kteří se zabývají otázkami parlamentními. A dovolte, abych se vyjádřila k projektu EU Pilot. A jste si zdůraznit, že je pravda, že podle smlouvy o EU, tak legislativa je určena členským státům. Ale kdo je odpovědný za správnou implementaci legislativy? To je komise. Jak je jasně uvedeno ve článku 17 smlouvy o EU. Podle projektu EU Pilot, než budu hovořit o tom, jak funguje, tak nejprve dovolte, abych zmínila eh, takovou principiální otázku, eh, která vyplývá z dvou základních cílů projektu. Projekt má za cíl zvýšit partnerství a spolupráci mezi komisí a členskými státy, za prvé a za druhé. Cílem je také zlepšit anebo vyprodukovat rychlá řešení problémů, tak, aby se mohla napravit porušování evropského práva. První cíl. I když to má být nástroj pro správný management, tak zde eh, hlavním problém je, že eh, partnerem v jednání pro komisi jsou členské státy. Je členský stát a ne eh, ti, kteří třeba předloží ty informace o porušování práva. Za druhé, členský stát je zdrojem problému s implementací. A mm, i když třeba tu informaci, to hlášení poskytne nevládní organizace tak, nebo občan, tak členský stát eh, chrání své zájmy. A druhý cíl, nebo hlavní zdroj informací, eh, to i vyplývá z těch různých komunikací, jsou tedy hlavně jsou to občané a nevládní organizace, protože Evropa, jak víme, má problém s demokratickou legitimitou. I to nám dokázala referenda i evropské volby. Ty nám ukázaly všechny, že je třeba, aby se Evropa přiblížila občanovi. My zde máme perfektní systém na jedné straně třeba zajistit implementaci práva, je to tady, pardon, neperfektní systém a na druhé straně máme nevládní organizace a občany, kteří se chtějí vyjadřovat eh, k těm problémům s implementací a chtějí to sdělovat komisi. Tak proč komise se snaží to zredukovat ten systém na nezbytné minimum. Já myslím, že komise by měla eh, zajistit, aby Evropa se přiblížila občanům. Takže proč tedy by se o to neměli pracovníci komise snažit. A proč tedy řádně nereagují na problémy občanů třeba při aplikaci té ekologické legislativy? Já myslím, že Evropa by měla mít na to strategii, aby zajistila, že prosazování ekologické legislativy nebo evropské legislativy jako takové, že se stane prioritou programu komise. A teď, jak funguje tento projekt EU Pilot? Mm. Eh, my máme čilé kontakty s právníky, kteří pracují na úrovni Evropy. My jsme i eh, já, jsem, mm, já dostávám informace pravidelně od právníků, kteří pracují v různých zemích, především z Irska, ze Spojeného království a ze Španělska. A eh, tato iniciativa, tento projekt probíhá především díky jednáním s nevládními organizacemi. A to jsou velice užitečná jednání a to je něco, co více než vítáme. Nicméně v řadě zemích nevládní organizace ani nevědí o tomto projektu, nevědí, co to je. Posílají eh, třeba stížnosti komisi, ale nevědí, že takový projekt existuje. A já si myslím, že tento problém by se měl řešit. Několik nevládních organizací ve Španělsku třeba poslalo dopis panu Fakenbergovi, kde hovoří o pozitivních výsledcích projektu ve Španělsku. Ano, tam ten projekt posílil výměnu informací, pomohl šířit informace o fungování evropského práva. Nicméně výměna informací nepokrývá obsah jednotlivých případů a nezlepšila se tímto transparentnost a tento projekt eh, nepřiblížil eh, tyto nevládní organizace ke španělským orgánům, příslušným orgánům a ke komisi. A mm, v řadě případů nevládní organizace mají tu zkušenost, že je třeba nastolit užší dialog mezi členskými státy a nevládními organizacemi a často právě kvůli tomu dochází ke skluzům s implementací. A já si myslím, že je třeba mít takový formalizovaný proces, aby nevládní organizace věděly o těch případech, aby všichni věděli, kde jsou ty konkrétní problémy. A mm, mm, i Mm, lhuty by měly být jasné, aby všichni věděli, kdy členské státy musí splňovat své povinnosti. A i Evropský parlament apeloval na komisi, aby přijala tato pravidla v roce 2006 a já myslím, že toto je velice dobrá příležitost, abychom mohli opakovat tento apel na Evropskou komisi. Ve stávajícím projektu mm, i ty mm, Nevládní organizace nemají přístup k, tom, k těm informacím, jak členské státy reagovaly na ty konkrétní problémy a eh, jak splnili požadavky. I mm, Evrop... paní Gay předložila zprávu, kde zmiňuje, že se plánuje, že ano, eh, se bude, eh, že, se, že komise vyhodnotí reakce členských států, to je mm, něco, co můžeme uvítat pokud jde o harmonogram, není jasné, zdali tento projekt skutečně urychlil celý ten proces řešení stížností. Eh, a není, není jasné, zdali tento projekt skutečně eh, nahradil tu fázi šetření předtím, než komise vždycky pošle formální upozornění členskému státu a zdali to vlastně je taková substituce, náhrada e, tohoto formálního dopisu. Ale nevím, myslím si asi ne. Tento projekt znamená, že když je nahlášen problém, stížnost do Bruselu, tak e, Brusel se obrátí na členský stát a zahájí se diskuze. A Problém s tím řízením pro porušení e, smluvní povinnosti je délka, jsou skluzy, je to velice dlouhé řízení a průměr je 24 měsíců. To je někdy dost dlouhé a jsou případy, o kterých víme, kdy komise rozhodla, že podnikne kroky, ale již došlo k škodám. Třeba ve Španělsku známý případ dálnice M15, kdy ta dálnice stejně už je postavena. A již dva roky se po ní jezdí a Evropský soudní dvůr ještě nerozhodl. A jaké příklady máme? My jsme schromáždili řadu příkladů toho, jak to funguje. Máme příklady, kdy stížnost byla poslána komisi, hm, třeba eh, týká se to především třeba emisí CO2 z motorových vozidel a většinou to se to týká celý ten proces, než komise rozhodne že e, pošle to odůvodněné stanovisko Španělsku, tak to trvá 20 měsíců. A já myslím, že komise nebo členský, potom tedy mm, členský stát má určitou lhutu na reakci a to může trhat dalších 4 až 6 měsíců a poté teprve komise rozhodne, že třeba podá žalobu u Evropského soudního dvora. A takže takový jsme měli případ, který byl projednáván v rámci projektu a v průměru jsme zjistili, že minimum je 24 měsíců na projednání, ne více. A máme další případ, kdy eh, právník naší organizace v Londýně poslal stížnost komisi. Bylo to v březnu, v polovině března a do posud jsme nedostali vůbec ani potvrzení, že byla převzata, ani informaci, že se dostane do eh, tohoto projektu a my jsme poslali e-mail, kde jsme se ptali, jak to je s tou naší stížností a byli jsme informováni, že dostaneme odpověď e, na začátku května. Víceméně to znamená dva měsíce, než dostaneme vůbec potvrzení o tom, že e, e, byla ta stížnost přijata. Další taková tendence, kterou jsme zjistili, je, že někdy ty stížnosti, nebo hodně ty stížnosti jsou uzavřeny, v komisi, když jsou to soudy, které by se měly projednávat před národními soudy. Komise nebere do, úvěhy, do úvahy, zdali ten případ, ta věc eh, se týká stejných skutečností, nebo zdali ten právní základ je jiný. Vůbec to nevyhodnocuje, zdali došlo či nedošlo k porušení komunitárního práva, takže to nemá v podstatě žádný odstrašující účinek a e, my e, při jednání e, s, ne, nebo při jednání s nevládními organizací, organizacemi, tak komise radí vždycky nevládním organizacím, aby zahajovali ta řízení na národní úrovni. Ale to neznamená, že potom to tak mohou smést ze stolu v Bruselu. Zjistili jsme, že i když ten projekt EU Pilot mm, Mm, stejně jako to sdělení z roku 2007 a i e, sdělení z roku 2008 o e, potvrzuje, že komise má v úmyslu omezit, má v úmyslu omezit počet e, registrovaných stížností, ale zjistili jsme, že tam je 723 stížností případů, které byly podány ze strany 15 států, z čehož čtyři vedly pouze k podání nebo k zahájení řízení o porušení ekologické legislativy. A mm, my jsme, e, a v roce 2002 jsme měli 697 e, e, nových stížností na porušování práva životního prostředí, takže téměř 700 a poté již to bylo v následných letech pouze 260 těch případů týkajících se životního prostředí. Komise, eh, jak to vypadá, se odhodlala snižovat počet stížností, eh, eh, což ale neznamená snad, že by členské státy lépe implementovaly evropské právo. Ne, to je spíš otázka toho, jak komise přistupuje k tomuto procesu, to vlastně i deklarovala v těch sděleních, ale je to i otázka mm, ochoty na straně členských států a jejich nezávislosti, protože členské státy apelovaly na komisi, aby snížila počet stížností, které se jich týkají a to je právě důvod, proč od samého e, e, od počátku e, této nové komise. Ta komise přijala opatření, aby se snížil počet případů, i když komise by měla vystupovat jako nezávislý orgán v tomto. A i když eh, ten problém je problém tedy nedostatek eh, lidských zdrojů, tak komise zvýšila eh, mm, počet pracovníků, ale vlastně nikdy nepodala žádost, požadavek Evropskému parlamentu, aby zvýšila prostředky, aby mohla řádně monitorovat implementaci. Myslíme si, že komise by měla mít takový systém, a mít dostatek lidských a jiných zdrojů, tak aby se všechny stížnosti řádně vyřešily. A e, samozřejmě Každé, každý takový projekt jako tento je vítán, e, protože se zlepšuje implementace, ale také by se i mělo zlepšit, e, mělo zlepšit prosazování evropského práva, tedy právní kroky proti členským státům. Evropská komise by měla Eh, především zohlednit specifické případy, kdy je třeba eh, eh, přijmout strategičtější kroky pro prosazování práva, kde, je, kde jde o nějakou prioritní oblast, která by měla být taková odstrašující, potom ta řešení by měla být odstrašující. A komise by měla tedy se snažit o lepší personální a materiální zajištění pro toto a měla by se snažit i mít takovou jednotku pracovníků, spolupracovníků, inspektorů, kontrolorů, kteří by mohli prošetřovat jednotlivé případy. Komise i byla požádána Evropským soudním dvorem, aby schromažďovala informace, aby mohla prokazovat, dokazovat některá ta porušení potom před soudem. A mm, takže vlastně je to zcela legitimní požadavek, protože soud požádal komisi, aby se zorganizovala řádně, aby byla schopna hledat důkazy potom, když zahajuje mm, právní kroky. Je to neuvěřitelná příležitost teď pro Evropský parlament, aby dal zelenou, aby komise mohla mít více personálních eh, zdrojů a mohla eh, řádně sledovat eh, implementaci evropského práva a prosazování evropského práva. Děkuji. Herzlichen Dank. Meine... Mnohokrát děkuji a nyní se chci zeptat zástupce pana ombudsmana. Zda by se chtěl rád krátce vyjádřit k, tomuto, k této problematice, ano či ne? Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Ombudsman bohužel sám nemůže být dnes přítomen a proto mě požádal, abych ho na tomto slyšení zastoupil. Úvodem bych chtěl říci, že porušování či řízení pro porušování komunitárního práva je jedno ze zdrojů stížností k ombudsmanovi. Ombudsman nyní funguje již 15 let a hned od počátku Porušování práva eh, bylo vždy stížností k ombudsmanovi. Ombudsman se snažil jak kritikou, tak i přesvědčováním se snažil ukázat komisi, jak je řízení pro porušování práva důležité, jak z hlediska práva, tak i pro zapojení občanů do života evropských institucí. Na tomto pozadí vítá ombudsman projekt EU Pilot a vítá ho ze dvou důvodů. Za prvé, protože tento projekt nabídl možnost či slib centralizovanějšího přístupu v komisi k předběžnému šetření eventuálních porušení. A proto ombudsman byl toho názoru, že takto by se mohl navodit konsistentní postup a tak by se mohlo zlepšit provádění komunitárního práva. Druhý důvod, proč EU Pilot Ombudsman vítá, je to, že on se domnívá, že tento nový systém bude sloužit druhému základnímu zájmu EU a to je přiblížení občanů k institucím ti, kteří si stěžují na porušování eh, u komise, si stěžují na to, že jsou vyjmuti z procesu a že tento proces se týká pouze jednotlivých orgánů a komise. Proto ombudsman byl toho názoru, že občané by se takto mohli stát spíše účastníky předběžného šetření porušování. Takže tyto dva aspekty můžeme nazvat jako účinnost a druhý aspekt můžeme nazvat eh, jako otevřenost vůči občanům. Ombudsman eh, byl povzbuzen zprávou komise o fungování EU Pilot – Zpráva ukazuje, že se dosahuje dobrého pokroku právě v oblasti účinnosti. Zpráva obsahuje číslo úspěšnosti 85%, průměrná doba na zpracování je 25 týdnů a původně se plánovalo 10 týdnů na zpracování stížností, ale víme, jak toto dlouho trvá, takže 25 týdenní lhuta je dobrá. A také doba na rozhodnutí pro formální zahájení řízení byla snížena z ročního cíle, který slíbila komise v roce 2002 na 6 měsíců. Takže to je velice dobrý pokrok a jedná se tedy o větší účinnost. Potom druhý aspekt, otevřenost vůči občanům. Zde čekáme na další důkazy. Bylo do dneška zasláno ombudsmanovi pouze několik málo stížností na, post, na projekt EU Pilot. Máme tady jednu stížnost a ta hovoří o důležité záležitosti. Bylo e, řečeno, že tedy stěžovatel zatím se nemohl seznámit s odpovědí vlády komisi o EU Pilot. On dostal informace matce o EU Pilot a z toho získal názor, že by mohl tyto odpovědi od vlády dostat a seznámit se s nimi. Toto dále se zpracovává. My nyní čekáme na odpověď komise a je také důležité brát v potaz, že nyní jsme v období po poté, co vstoupila Lisabonská smlouva v právo, také Charta základních práv má stejnou hodnotu jako smlouvy. Je tady také právo dobré zprávy a také to právo obsahuje přístup, tedy právo na přístup k vlastnímu spisu. A to je to, na co si stěžovatel stěžuje také žádost o přístup k veřejným dokumentům v tomto procesu. Takže celkové sdělení je to, že ombudsman se domnívá, že výsledky jsou povzbuzující, především v oblasti účinnosti, otevřenosti vůči občanům. Čekáme na další důkazy, abychom viděli, zdali původní naše očekávání eh, budou také splněna. A my v toto doufáme. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní má slovo paní Lichtenbergerová. Děkuji. Děkuji také mým předředníkům v tomto expertní panelu. Já si myslím, že je to opravdu velice důležité téma, o kterém nyní hovoříme. Bohužel toto téma bohužel pravděpodobně tolik nezajímá ostatní kolegy poslance, protože eh, je na první pohled takové nezáživné, ale v podstatě jde opravdu o substanty toho, co jsme chtěli dosáhnout Lisabonskou smlouvou. Jde totiž o silnější důvěru evropských občanů v Evropskou unii. Všude v Evropské unii jsme měli nízkou účast na evropských volbách, všude nám narůstá euroskepce a jeden způsob, jak tomu čelit, je jsou stížnosti, například stížnosti, které se týkají eh, provádění práva společenství. A pokud budeme zacházet s těmito stížnostmi pozitivně, tak tímto ukážeme občanům, že je bereme vážně a ze spravedlivě zacházíme eh, s tím, na co si stěžují. Já osobně musím říci, že nemám dobré zkušenosti na tomto poli. V posledních letech se množství občanů, které se na mě obracejí, proto, protože například jejich stížnost nebyla ani odpovídajícím způsobem zohledněna, tak toto množství velice narůstá. A je to velký problém. Evropský parlament chce podpořit komisi v rámci provádění práva společenství. Je to pro nás opravdu velké nekonečné řízení. My neustále si proskoumáváme, prověřujeme zákony ze všech aspektů, ze všech stran. Máme zde velkou proceduru provět, projednávání legislativy s radou, s členskými státy. A pak je tedy zákon přijmout a jde o toho provádět a najednou zjišťujeme, že některé země zákon vůbec neprovádí. Některé ho provádí pouze na papíře, ale ne poskytují dostatečné zdroje pro jeho provádění. Či některé země například vůbec se nestarají o to, pokud k provádění nedochází. A musíme si uvědomit, když si zákonodárce nechá líbit že to, o čem rozhodne, zůstane pouze na papíře, a nebude to mít dopad na občany konkrétní, tak v tomto případě narůstá každodenně euroskepticismus a my těžko proti němu můžeme bojovat, pokud nám lidé říkají, že si tedy stěžovali a že jejich stížnost nebyla odpovídajícím způsobem zohledněna. Projekt EU Pilot, když jsem se na něj podívala poprvé, tak na mě působil velice optimisticky. Pokud jde o to, aby jsme členské státy lépe podpořili v jejich implementaci, tak je to velice dobrý přístup, protože dobře víme, že ta legislativa, která existuje, je velice, velice obsáhla. Pokud ale dojde k tomu, že se celý proces nějakým způsobem zablokuje, a když to provádění, efektivní uplatňování evropských právních předpisů není prováděno důsledným způsobem, tak je to velký problém. A ten problém je něco, co je velice aktuálního. Dávám několik příkladů, abyste se to dovedli představit. Abyste se dovedli představit, jakým způsobem eh, potom ehm, jakým problémům čelí poslanci v kontaktu s občany. Když mi například jedna stěžovatelka řekla, že veškeré informace, které postykla, jsou eh, předány ostatním členským státům, ale že on nesmůže nahlédnout do takovýchto údajů, ale že potom se musí obávat důsledků, důsledků které to pro něj bude mít doma, důsledků, které bude mít, protože si stěžoval, protože nedošlo eh, k uplatňování evropského práva, tak je to něco, proti čemu musíme jednat. Musíme něco podniknout proti tomu, aby k takové situaci nedocházelo. Pro mě je to důležité, protože já chci posílit důvěru občanů v Evropskou unii. A to jde pouze cestou transparentnosti, kterou zatím nemáme. Kdo například rozhoduje o tom, kdy je nějaký přík Pád natolik naléhavý, že není třeba probíhat tou celou, mm, tím celým řízením, tou celou procedurou. Já sama se v tom velice dobrám, že jsem byla členkou vlády a opravdu někdy mám pocit, že určité věci eh, se nechají tak nějak spadnout pod stůl. A přitom jsou to opravdu záležitosti, které jsou prioritní a měly by být přednostně vyřízeny. To je si myslím opravdu důležitá věc. Potřebujeme transparentnost. Máme mezi institucionální dohodu, která nám nyní dává více možností a já si přeji ze strany komise, Přeji si tedy, aby komise společně s námi celou věc vylepšila. My přeci nejsme nepřáteli komise, nejdeme proti tomu, co komise dělá, ale my chceme, aby naši občané dostávali jasné informace. Předsudky které občané mají a které v okačném případě jsou v podstatě potvrzeny. Jsou to ty předsudky toho typu, jako že Evropa je něco pouze pro velké hospodářské subjekty, protože i malé subjekty si stěžují a nepřipadají si dostatečně zohledněny. To je přesně to, s čím nás občané v diskuzích konfrontují. A právě takovéto předsudky jsou vždy potvrzeny, když dochází k tomu, že jakési záležitosti občanů nejsou odpovídající způsobem zohledněni. Když občané se na něco stěžují, ale nemají dostatečný feedback, není to dostatečně vysvětleno a zohledněno. My samozřejmě eh, v rámci hledání našich kompromisů někdy eh, přijímáme legislativní předpisy, které jsou potom obtížné v rámci toho provádění členské státy, tedy není to pro ně jednoduché ty předpisy převá- provádět, to je jistě jasná věc. Ale my opravdu musíme být důslední v otázce provádění a také musíme být jasní. Musíme pracovat společně a my, jakožto parlament, potřebujeme informace a občané občanky potřebují v krátké době odpověď, pokud si stěžují. Musí vědět, že se někdo jejich případu věnuje a ne, že to pouze smete se stolu. A já jsem opravdu už několikrát e, slyšela o takovýchto záležitostech občané za mnou přicházejí a přesně mi ukazují, jak si ten dopis, který dostali, nebo mi řeknou, já jsem se na něco ptal, ale komise mi neodpověděla. Takže to je opravdu velký problém. Takže ještě jednou. Pilotní projekt znamená blízkost občanovi, transparentnost, to je zakotveno ve slově, to se musí provádět. protože jinak bychom vlastně všichni oslabili svou pozici. Děkuji paní Lichtenbergerové. Má někdo nějakou otázku? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem, kteří eh, eh, přispěli do této fascinující diskuze. Já mám spíš takovou poznámku než otázku. V minulých letech my jsme Eh, vydali zprávu. A ono je to těžké. V minulých, letech, v minulých letech jsme bojovali s otázkou zdrojů, lidských zdrojů v komisi, tak abychom mohli dohlédnout nad efektivnější aplikací. A jednu otázku, kterou jsme si položili, byla, zdali bychom nemohli využít i e, naše zaměstnance v členských státech. E, a e, my jsme si ale řekli, že možná by se to lidem ne, nelíbilo, protože by to viděli jako nějakou policii, která tam věci prošetřuje. To by se jim možná nelíbilo. Tady jde o rovnováhu. Já mám větší sympatie s komisí já jsem pochopila, co řekl zástupce ombudsmana. Samozřejmě musíme prosazovat právo, ale když se podíváme na všechny ostatní zkušenosti s prosazováním práva před soudy a jinde, tak Teď je ta tendence používat méně konfliktní systémy, ne ty, eh, typy sporných řízení. To je taková tendence a proto ten pilotní projekt vlastně je takovým pokusem eh, vyřešit větší objem případů efektivněji. Máte pravdu, že by to mohlo být transparentnější, více tedy přátelsky nakloněno občanům, ale já bych ráda, aby to třeba bylo něco jako mediace. aby to, bylo, aby to byl takový tu, typ řízení, který povede k výsledkům. A my nemůžeme používat pouze nástroje eh, prosazování. Musí to být taková směsice, takový mix. Samozřejmě musí to být transparentnější i ta naše rámcová dohoda říká, ano, budeme se snažit prosadit ty korespondenční tabulky a mm, i mm, parlament bude eh, chtět být více informován o těch řízeních proti členským státům. Já myslím, že je to na cestě, na dobré cestě. Nic není perfektní, ale v tom pilotním systému jsou určité aspekty, které vítám. A já myslím, že bychom měli být opatrní těch našich soudech a kritikách. Eh, a mm, takže eh, tak i eh, jsem pochopila to, co řekl úřad ombudsmana. Děkuji, paní Z Čas ti tady byla přednesena těžká obvinění komise. Já mám dvě otázky. Za prvé na generální tajemnici. Než jsem přišla do parlamentu, tak jsem často slýchala, že existují problémy s prováděním. A nejdříve jsem se zabývala tím, jak to s prováděním vypadá. A procento provádění směrnic vypadá velice dobře. Je to asi 95%. A nyní se ptám, jak tato statistika vzniká. Dívám Dívá se komise na to, zdali stát vůbec něco dělá, zdali provádí směrnici, anebo se dívá také na to, jak tuto směrnici provádí. A potom druhá otázka na paní Lichtenberger. Můžete mi ještě vysvětlit, jak jaké dopady to má pro příslušného občana ve státě, jestliže on si u vás stěžuje a jestliže v, v, celý jeho spis eh, s tímto spisem se seznámí vláda, tomu já úplně nerozumím. Já mám také celou řadu otázek, především na paní generální tajemnici. Když se podívám na celý postup pilotního projektu, tak já jsem vždy měl dojem, že účel postupu je, aby u velkého počtu, nemám teďka počet v hlavě, ale že u těchto mnoha postupů by se mělo postupovat, dejme tomu, mimosoudně, medializací. Jestliže to se také dělá, je například, když jsou soudy přetíženy a to nenahrazuje vlastní řízení, ale má se tomu vyhnout. To znamená eh, nalézt řešení předem, to není špatný nápad. Pochopil jsem to správně, že tato myšlenka se zatím skrývá. Za druhé, jak velký je počet Eh, řízení pro porušení smlouvy, na kterých komise nyní pracuje. Můžete nám říci přibližný počet těchto řízení, abychom měli potuchu o objemu práce za třetí, transparence. Jestliže přicházejí stížnosti občanů, tak to tak se, to je první otázka, a potom další otázka, co se s těmi stížnostmi děje. Takže občan A napíše dopis komisi a stěžuje si na nedostatečné provádění v jednom členské státy, co komise s tímto dopisem udělá, co prostě, jak to probíhá. A potom otázka číslo čtyři má občan potom možnost přímo či nepřímo získat informace o tom, jak na to členský stát reagoval. Toto je také možná to může mít také vliv na soudní rozhodnutí. Jestliže půjde občan k soudu a řekne, že bylo porušeno primární právo, tak to může mít také svůj dopad. Takže to může tyto informace tedy by měly být k dispozici nejenom občanům a potom také soudům. A potom ještě další bod, o tom již se hovořilo, jak je zapojen Evropský parlament do tohoto pilotní projekt, mimo to, projektu, mimo to, že dnes eh, konáme toto slyšení a že někdy také dostáváme zprávy si od komise. Existuje nějaký mechanismus, na, ve, do kterého my jsme také zapojení a zabojívali bychom se těmito otázkami, protože my máme také zájem o to, aby to, co my schválíme, prováděly členské státy a aby to také prováděly řádně. Komise by mohla říci, postarejte se o to sami, ale my bychom byli rádi, kdyby nám komise tyto informace dělá. A také, jak také by nám zají, nás zajímalo, co v konkrétních případech komise vládám a členským státům říká a neříká. My jsme tedy v takovém určitém postavení občana a tyto otázky byly nyní adresovány generální tajemnici, takže ji žádám o odpověď. Děkuji, pane předsedo. Možná bych mohla zareagovat eh, spíše na toho ducha těch otázek začátku bych řekla, ano, já si myslím, že nám jde o to tež. Chceme, aby eh, legislativa, kterou my navrhujeme a o které vy rozhodujete, aby byla aplikována tak, jak si přejeme. Ale otázka je, jakou cestou. A já myslím, že potřebujeme několik cest. Máme ty stížnosti, které jsou velice odůvodněné, jasné je, že došlo k porušení, ale potom máme stížnosti velice vágní, možná tam asi by byly problémy. Proto jsme se pokusili to nějak eh, eh, z toho vytvořit nějaký systém a ty věci si objasňovat. Jak jsem řekla, komise vítá stížnosti. Myslíme si, že občané, nevládní organizace a další organizace v Unii mají uši a oči, protože za implementaci odpovídají členské státy, ale my chceme dostávat stížnosti, chceme vědět, co se děje, ale ne každá stížnost je opodstatněná a proto musíme poté zjistit, zdali jsou tam důvody, zdali došlo k porušení komunitárního práva, zdali ta argumentace je dostatečná v té stížnosti. A e, tento e, projekt je vlastně takovým clearinghousem, kdy e, my si prověřujeme, zdali máme dostatek skutečností, informací a Není to e, náhrada substituce tomu řízení pro porušení smluvních povinností. Pokud my e, zjistíme, že e, došlo k jasnému porušení, tak zahájíme formální kroky, pošleme formální přípis členskému státu. Nyní máme asi 1500 případů, o, kde se domníváme, že došlo k porušení smluvní povinnosti členským státem. My jsme se snažili eh, zavést větší transparentnost eh, tím, že jsme vytvořili nový rejstřík stížností. Předtím jsme k tomu přistupovali dle naší úvahy. Eh, my jsme pouze registrovali ty stížnosti, pokud jsme se domnívali, že tam je potenciálně porušení nebo ne. Ale teď my registrujeme všechno, to znamená, ten počet narostl dramaticky. Každý občan má právo na odpověď. Já vím, že komise je velká organizace a já vím, že ne každý vždycky dostane odpověď, či včas ji dostane, ale naše politika je, aby vždycky jsme odpověděli a já tlačím na všechny. A mm, o co nám jde v tomto projektu? Jeden ze způsobů, jak zajistit kompatibilitu, je, eh, abychom rychleji reagovali občanům a Eh, často my se snažíme objasnit všechno hned, že ano, eh, ta práva těch lidí byla porušena a tak dále. Já osobně si myslím, že je lepší věci řešit hned ke spokojenosti stěžovatele, než eh, jít na to tím dlouhodobým právním řízením. A samozřejmě na soud se obracíme pouze s těmi závažnými otázkami, kdy to nelze řešit jinak. A Eh, mm, jsem přesvědčena, že je to v zájmu všech, především občanů, abychom našli rychlá řešení těch případů a poté lépe posloužíme zájmu občanů, eh, když tedy zajistíme korektní implementaci takto. Další věc je závažnost, eh, se kterou komise prošetřuje implementaci komunitárního práva. Ono to není vždy tak snadné Jenom když se podíváme na individuální případ, eh, tak je těžké si udělat obrázek o správné či nesprávné implementaci práva, protože ty případy mohou být sice toho důkazem, ukázkou, anebo ne úplně a máme iniciativu Better Regulation, kdy procházíme systematicky každý předpis a zjišťujeme, kolik k tomu máme stížností či porušení povinností a to nám indikuje, že třeba něco nefunguje. Ale to je pouze jeden ukazatel a my se snažíme tedy i zde mm, mm, eh, různým výborům parlamentu eh, u jednotlivých předpisů říci, jak to my vidíme s implementací a eh, tak, aby eh, ta kompatibilita s komunitárním právem se zvýšila. Jsou ale na to různé cesty. A jak jsem řekla, ten projekt zahrnuje pouze 15 států. Je to tady polovičaté řešení, ale je to jeden ze způsobů, jak urychlit naši reakci občanům. A když nejsme schopni to vyřešit v projektu, tak zahájíme normální právní řízení, formální eh, oznámení členskému státu a tak dále. A chci vás ujistit, že tento projekt není eh, substitucí tedy toho eh, normálního řízení pro porušení povinnosti. Ne. Mm, Ale je to způsob, jak urychlit eh, odpovědi občanům. Lidé by měli mít přístup k odpovědím členských států a Eh, měli. Eh, a, takže to jsou naše pravidla, možná ne vždycky 100% se to dodrží, ale mm, to jsou pravidla, o kterých všichni vědí a každý občan má právo vždy na reakci od komise. Mnohokrát děkuji a nyní má slovo pan kolega Budu. Am o Mám otázku, paní Dej. Pochopil jsem to tak, že projekt EU Pilok se vztahuje na vztah mezi komisí a členskými státy, ale při řízení pro porušení právních předpisů, tak já zde bych rád od paní Dej věděl, jakým způsobem to probíhá. E, zejména ta poslední fáze, když tedy vše nakonec se dostane k soudnímu dvoru než je takové to řízení ukončeno, tak to trvá velice dlouho. Existuje zde možnost nějakého přerušení ze strany komise pro eh, ty národní stížnosti? Může to být nějakým způsobem eh, pozastaveno do té doby, než eh, celou otázku vyřeší Evropský soudní dvůr? Je tam taková možnost? Ano, komise řešila takové případy, například v oblasti životního prostředí, kde bylo evidentní, že e, dojde k velkému poškození životního prostředí, než se věc projedná, takže můžeme požádat o předběžná opatření, požádáme členské státy, aby e, pozastavili, přerušili tu danou činnost. Ano. Děkuji protože zatím další otázky zde nejsou, tak předám závěrečné slovo paní Lichtenbergové a potom budeme moci hlasovat. Děkuji, říká paní Lichtenbergové. Co v podstatě zbývá? To je odpověď na otázku, která se týkala integraci Evropského parlamentu a informování Evropského parlamentu v celé této oblasti. A týkalo se to také vývoje toho, co je zakotveno v meziinstitucionální dohodě. Já bych byla velice ráda, kdybych dostala takovou odpověď, protože je to pro mě klíčová otázka v rámci mé zprávy. Je to naše centrální úloha, ale na, na, samozřejmě i vaše. My i vy zde musíme být jakožto klíčové osoby tohoto procesu. Uh, Jinak nebudeme moci vůbec diskutovat. Pokud nemáme informace, nedostáváme informace, tak je to poněkud obtížné. Když si řekneme, že to je 1500 případů, v určitých oblastích pak se dokonce hm, to dotáhne až například ve 24 případech, tak se můžu dohadovat eh, vlastně dvěma způsoby buď evropští občané všeobecně nejsou schopni si správným způsobem stěžovat, a nebo něco se jak si v tom mezidobí během toho procesu stalo. A já bych byla ráda věděla, co se vlastně stalo, než si udělám nějaký úsudek. Proto bych byla velice ráda, abych získala informace o stále konkrétních opatřeních. Jak chce tedy eh, má být tedy vyřešena naše potřeba informací a kolega Lene o tom hovoří. Jakým způsobem tedy opravdu zaplníte tuto informační mezeru? Já opravdu to odpověď potřebuji, abych to mohla zapojit do své zprávy. Já bych tedy opravdu ráda slyšela od vás, že budeme v budoucnosti poskytovat tak a tak, přijdeme sami s návrhy, jakým způsobem by bylo možné to vylepšit. Já si totiž myslím, že ten impuls, protože i my přijímáme stížnosti občanů, že bychom tedy mohli tyto stížnosti vám předávat a tímto způsobem by se zlepšil celý proces. My například se potýkáme s tímto problémem. V některých případech máme něco jako mimosoudní urovnání, ale například v oblasti životního prostředí to prostě nejde, protože životní prostředí nemá žádného právníka, který ho zastupuje a řekne, ano, prosím, ale se vycházel v přírodní rezervaci a co uděláme, když došlo k vykácení lesa. Tam prostě už není možné eh, udělat nějaké mimořádné, mimosoudné urovnání, nějaké vyrovnání. To prostě nejde, ale to jsou přesně ty problémy, se kterými přicházejí občané, o kterých hovoří. Proto bych já znovu poprosila o více informací pro svou zprávu, abychom měli pro další spolupráci opravdu dobrý základ. Protože z mého pohledu to ještě já bych to řekla, neprobíhá zrovna, zrovna tím nejsprávnějším způsobem. Děkuji, říká pan předsebra, děkuji také našim odborníkům a odbornicím. Nyní si uděláme krátkou přestávku do 16.20 a potom budeme hlasovat. Takže v 16.20 za tři minuty se zde znovu setkáme a začneme hlasovat. Děkuji. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten. Vážené dámy a vážení pánové, prosím, pomalu se opět usaďte, máme 16.20 a před sebou máme ještě velký kus práce a proto bych rád začal hlasovat. Necessary discussions. Diskutujte prosím mimo tuto místnost. Good. Dobrá, zprávu paní kolegyně Dalo jsme odročili, takže se dostáváme k bodě číslo 5 a je to zpráva paní Regner, která se týká zprávci alternativních investičních fondů. Chtěl by se k tomu ještě někdo vyjádřit, než začneme hlasovat? Ne, tak tomu není, takže můžeme i hned začít s hlasováním a dostáváme se k pozměňující návrhu číslo 1 paní zpravodajky, kde je pro? Proti? Já bych řekl, že to bylo zamítnuto. A nyní návrh 51, eh, kolega bodů, kde je pro, proti, zamítnuto. Poznací návrh číslo 52 kolegy Lejeného. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Pokud proti tomu nic nemáte, tak nebudu poukazovat na kdo, to, kdo se zdržel, protože to eh, nás stojí zbytečně čas. E, souhlasíte s ním takto? Ano. Dostává z dnes návrhu 53. Budeme o tom hlasovat e, v bloku. Vidím to správně? Ano. Nepotřebujeme, takže později. Nyní 54. pana Pasquale de Grande se o tom budeme muset pravděpodobně hlasovat pro, proti, Vypadá to, že většina je proti, takže je to zamítnuto. A nyní pozměňující návrh číslo 55. Paní Bous, pro. Proti. Zamítnuto. Číslo 56. Paní Bous, pro. pro. Zamítnuto 57. Pan Pascal de Grandes, kdo je pro? proti, schváleno. 58, pan de Grandes pro, proti, budeme to muset přepočítat. Ještě jednou pro. Proti. Dvanáct proti. Kdo je pro? A sekretariát mi říká, že tedy bychom musíme ještě jednou hlasovat. Ještě jednou pro. Yeah. No, sorry, sorry. Sorry. We are in 58. We are in 58. That's... Je to 58. Uh, against. Okay, wir machen das jetzt. Takže ještě jednou to odhlasujeme a pak to bude jasné. Takže číslo 58 pro. Nein. dagegen? Proti. Takže 9 ku 12. Vypadá to tedy, že to nebylo schváleno. 59 de Grandes pro. Proti. Tady většina je proti, zamítnuto. Číslo 60 pro, proti, zamítnuto. 61 pro, proti, schváleno. 62 Wikström pro, proti, schváleno. 63 De Grandes pro, proti, Přijato. 64 Lijene pro. Proti. Schváleno. 65 budeme později o tom hlasovat v bloku, takže o tom nemusíme nyní hlasovat. Můžeme hlasovat nyní, říká pan předseda. Dobrá, takže budeme hlasovat teď o číslo 65, tedy nebudeme hlasovat v bloku, budeme hlasovat pouze o čísle 65. Tedy ještě jedna oprava. Nyní budeme tedy hlasovat společně s 53-66, říká pan předseda, kde je pro, proti. Většina proti, takže zamítnuto. A nyní je ústní kompromisní pozměňovací návrh číslo 1. Kde pro? Proti. Schváleno. A číslo 69 pro, proti, schváleno. 70 pro, proti, schváleno. 71 pro, proti, zamítnuto. 72 pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, Zamítnuto. 73 pro. Pro. Ještě jednou říká pan předseda. 73 pro. Proti. Zamítnuto. 74 pro. Proti. Schváleno. 75 pro. Proti. Schváleno. 76 pro proti, zamítnuto. 77 pro, proti, schváleno. A 78 bylo staženo, takže 79 pro, proti, schváleno. 80 pro, proti, schváleno. 81 pro, proti, Zamítnuto. Číslo 82 pro. Proti. Zamítnuto. Návrh číslo 83 pro. Proti. Připadá mi to, že většina byla proti. Budete muset přepočítat. Ještě jednou 83 pro. Proti. Takže je to 12 k 11 zamítnuto. A promiňte, říká pan předseda, schváleno. 12 bylo pro. Číslo 3. Paní zpravodajky pro? Proti? Zamítnuto. A potom ústní pozměňovací návrh číslo 1, pan Bodů, k 84 pro, proti? Schváleno. 85 pro, proti, schváleno. 86 pro, proti, mám pocit, že tady byla většina, takže to přepočítáme. 86 pro, Takže to byla většina, ano. Číslo 87 bodů pro. Proti. Většina proti, zamítnuto. A něj se dostáváme k prvnímu bloku. Je to ústní pozměňovací návrh číslo 2. Vše, co je tam uvedeno v seznamu, hlasovacím seznamu, o tom se bude hlasovat. Kde pro? Proti? Takže je to schváleno. A dostáváme se k 92 pro Proti? Takže je to schváleno. 93 pro. Proti? Schváleno. 94 pro. Proti? Schváleno. 95 pro. Proti? Schváleno. Další blok. Ten už jsme vyřídili. A nyní 98 pro, proti. Většina byla pro. 99 pro, proti, zamítnuto. A nyní pozměňovací ústní návrh číslo 4, ten je už vyřízen, takže 101. 101 bodů pro, proti, většina proti, zamítnuto. A stejně tak 102, s tím je to identické. A nyní jsme u návrhu číslo 6, ústní návrh, kompromisní. Ne, říká pan předseda, jsme u 106. 106. Hlasujeme o 106. Jak mi říká sekretariát, kdo je pro? Proti? Takže schváleno. Ústní náv, pozměňovací návrh číslo 7, o tom hlasovat nemusíme, to bylo v balíčku. A není 109. 109 de Grandes, kdo je pro? Proti? Takže je to schváleno. 110 de Grandes, pro? Proti? Většina proti zamítnuto. 111 Bowles pro. Proti. Většina proti zamítnuto. A nyní kompromisní ústní pozměňovací návrh velké A. Hlasujeme, kdo je pro. Proti. Takže schváleno. Pak Wikström 116 pro proti. Většina proti zamítnuto. 117 pro. Proti. Zamítnuto. 118 pro. Proti. Zamítnuto. 119 pro. Proti. Zamítnuto. 120 bylo staženo. 121. 121 pro. Proti. Zamítnuto. 122 pro, proti, schváleno. 123 pro, proti, zamítnuto. Pak máme ústní kompromisní pozměňovací návrh B. Budeme hlasovat odděleně nejdříve první část. Kdo je první část, kde pro? Proti? Schváleno. Druhá část pro? proti, také schváleno. A nyní 124, 5 je, to je již vyřízeno a jako další zde máme 127, kde pro, proti, většina proti, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh kompromisní C pro, Proti? Schváleno. 129. Je to správně, říká pan předseda? Ano, takže 129 pro. Proti? Zamítnuto. 131 Henen pro. Proti? Zamítnuto. 132 to je pokryté, o tom už hlasovat nemusíme. Takže budeme mít 133. Kde pro? Proti? Zamítnuto. 134 ve dvou částech. První část. Nejdříve teď hlasujeme o první části, kde pro, proti, Zamítnuto. Okay, dann kommen wir zu 100. Dobrá, 149, kdo je pro? Proti, zamítnuto, 150 pro, proti, Zamítnuto. 151 pro. Proti. Zdá se, že většina byla proti. Zamítnuto. 152 pro, proti. Zamítnuto. 153 pro. Aha, o tom hlasovat nemusíme. Takže 154 pro. Proti. Většina je asi proti. Zamítnuto. 155 pro Takže ještě jednou opakujeme 154 pro. P- ještě jednou tady pro 154, proti. Takže to bylo správně původně. 155 pro, proti. Schváleno. 156 pro, proti. Většina proti zamítnuto. Nyní se dostáváme, aha, kompromis vyřízen, říká pan předseda. A 159, 159 pro, proti, schváleno. Bude to pozměňovací návrh D. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Pak je to vyřízeno až do Mm, do 163, tedy 163 pro, proti, schváleno. 167 pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh ústní E. Ne, opravuje se pan předseda. Pan předseda říká, že tady jsme u osměcího číslo E, takže ještě znovu. Radši tedy budeme hlasovat o 166, kde je pro, proti, schváleno. Nyní kompromisní ústní pozměňovací návrh E, ten je rozdělen do dvou částí, takže první část E pro, proti, schváleno. Druhá část pro, proti, schváleno. ústní pozměňovací návrh číslo 9 je vyřízen a my jsme u bolse 172 pro, proti, schváleno. 173 Henen pro, proti, schváleno. 174 pro, proti, zamítnuto. 176 bodů. Pro? Proti? Zdá se mi, že většina byla proti, takže to přepočítáme. 186 pro. Proti? Jasná většina proti. Zamítnuto. F pro? Proti? Schváleno. 89 pro, proti, zamítnuto. 180, 181 pro, proti, zamítnuto. Číslo 7 pro, proti, zamítnuto. 182 pro, proti, schváleno. 183 pro, proti, zamítnuto. 185 pro, proti, zamítnuto. 186 pro, proti, přepočítáme. Pro, kdo byl pro, prosím, ještě jednou. Proti,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 takže to budeme, vypadá to, že musíme znovu hlasovat o 185. Takže kdo je pro? Proti? Většina proti. Zamítnuto. Pak o těch dalších nemusíme a jsme u 190. Pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 8 pro? Proti? Většina byla asi proti, tedy, eh, promiňte, pro, tedy schváleno. A nyní ústní pozměňovací návrh desítka, ta je vyřízena a jsme u 193 pro, proti, zamítnuto 194 pro, proti, zamítnuto 195 pro, proti, zamítnuto 196 pro, proti, schváleno. 197 pro, proti, schváleno. 198 pro, proti, zamítnuto. 199 pro, proti, ověříme. 199 ověřujeme pro, proti, Jednoznačně schváleno. 200 pro, proti, zamítnuto. 202 bodů pro, proti, řekla bych, že zamítnuto. 203 pro, proti, zamítnuto. G je to dílčí hlasování ve dvou částech. První část pro. Proti? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Schváleno. Nyní 204 nepotřebujeme, takže 207 pro, proti, přepočítáme ještě jedno, 207 pro. 13 pro, proti. Je to tedy schváleno. Ústní poznací návrh číslo 11 pro. Sorry, we have to vote 11, no? 208. to oh If adopted, go to 208. The, the, the, the, the compromise fault. The compromise is gone. Yeah? Frau Berichterstatterin, yes, yes, yes, yes. ist das so? Yes, it's gone, it's gone. Takže další je 208, říká pan předseda. 208 pro, proti, schváleno. Nyní 209 pro, proti, schváleno. 210 pro, proti, schváleno šlo 9 pro, proti, zamítnuto. 211 pro, proti, zamítnuto. 212 pro, proti, zamítnuto. 213. Promiňte, 214 říká pan předseda. Pro, proti, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh číslo 12 je vyřízen, to bylo v bloku. A nyní jsme u 217 pro, proti, zamítnuto. Nyní H pro, proti, zamítnuto. 220 pro. Máte pocit, že to bylo Huga jsme schválili. Ten je vyřízený, tedy číslo pozměňovací návrh H. Bowles 220. Takže 220 Bowles pro, proti, schváleno. Nyní jedenáctka. Je tam ústní pozměňovací návrh pro, proti, většina proti. Promiňte, to byl první část tedy zamítnutá a nyní druhá část. Pro, proti, zamítnuto. 224. bowls, Pro. Proti. Schváleno. Ústní pozměňovací návrh I dílčí hlasování. První část pro. Takže hlasujeme o první části s tím ústním pozměňovacím návrhem pro, proti. Většina proti zamítnuto. Druhá část pro, proti. Schváleno. A dostáváme se 235, ne, říká pan předseda. Tak je to 235 Wikström. Pro, proti, zamítnuto. 236 pro, proti, zamítnuto. J je jako Jan, kdo je pro, proti, přijato. 251 pro, pr, proti, zamítnuto. 252, Hrabka Jirek ne pro, proti, zamítnuto. 253 pro, proti, zamítnuto. 254 pro, proti, Přijato. 255 pro, proti, zamítnuto. 256, 257 pro, proti, zamítnuto. Nyní K, oddělené hlasování. Takže tady máme čtyři části. První část pro, proti, zamítnuto. Druhá část pro, proti, přijato. Třetí část pro, proti, zamítnuto. Čtvrtá část pro. Tady je ještě ústní upozňovací návrh pro, proti, přijato. Takže třináctka to už je vyřízené. A nyní jsme u 273 Regne Rabkaj pro, proti, zamítnuto. Kompromis 14, to už jsme také vyřídili, to jsme odhlasovali unblock. Takže 275, 276 pro, proti, zamítnuto. 277 pro, proti, zamítnuto. 278 pro, proti, přijato. 280 pro, proti, zamítnuto. 281 pro, proti, zamítnuto. 282 pro, proti. Zamítnuto 283 pro, proti, proti. Takže to ještě jednou prověříme. Takže 282, říká pan předseda pro, pro mě, omlouvá se pan předseda 283 pro, proti. Zamítnuto. 284 pro, proti, zamítnuto 285 pro, proti, zamítnuto 286 pro, proti, zamítnuto 287 pro, proti, zamítnuto 288 pro, proti, zamítnuto 289 pro, proti, zamítnuto 290 pro. Pro, proti, zamítnuto 291 pro, proti, zamítnuto 292 pro, proti, zamítnuto 293 pro proti, zamítnuto 294 pro, proti, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 15 už jsme udělali a proto pokračujeme dál. 297, 297 pro, proti, zamítnuto. 298 pro, proti, zamítnuto 299 pro, proti, zamítnuto 300 pro, proti, zamítnuto 301 s ústním pozměvacím návrhem pro, proti, zamítnuto kompromis L pro, proti, přijato. Potom šestnáctka. To už je také vyřízené. 308 pro. Kdo je pro 308 proti? Přijato. 27 pro, proti, zamítnuto 28 pro, proti, zamítnuto 29 pro, proti, Zamítnuto 17 je vyřízeno. 310 pro, proti. Zamítnuto 311 pro, proti. Zamítnuto. 313 pro, proti. Přijato. 312 pro, to už je také vyřízeno, 314 pro, proti zamítnuto. 18 také už byla odhlasována v bloku. 19 už jsme také měli 317. 318, takže 318 je další pro, proti, zamítnuto. Dvacítku už jsme také udělali. Třista dvacet dva pro. Proti. Zamítnuto. 323 pro. Proti. Zamítnuto. 324, 325 pro. Proti. Zamítnuto. 326 pro. Proti. Zamítnuto. 328 pro. To už je také vyřízeno. To bylo staženo. 327 bylo staženo, takže nyní budeme hlasovat o 328. Takže 328 pro, proti. Přijato. 329 už také jsme udělali, 330 pro, proti, zamítnuto. 331, 332 pro, proti, zamítnuto. 23 jsme také udělali, 333 také, 24 také, 334 pro, proti, přijato. 335, 336 pro, proti, zamítnuto. 337 pro, proti, zamítnuto. 25 je za námi. Třista padesát jedna pro proti, zamítnuto. 352 pro, proti, zamítnuto. 353 pro, proti, zamítnuto. 354 pro, proti, zamítnuto. 32 pro, proti, zamítnuto. 31 pro, proti, Přijato. Další je 33 pro, proti, přijato. A nyní Enko, pro, proti, přijato. 34 pro, proti, zamítnuto. 35 pro, proti, zamítnuto. A nyní O, kdo je pro, proti, přijato. M, pro, proti, přijato. 36 pro, proti, přijato. 37 pro, proti, přijato. 38 pro, proti, přijato. 39 pro, proti, zamítnuto. 41 ve dvou částech, první část pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti, také přijato. 40 pro, proti, přijato. 43 pro, proti, zamítnuto 42. O tom hlasujeme pro, proti, zamítnuto 44 je vyřízeno, potom 29 také patří do bloku, 47 pro, proti, zamítnuto. 48 pro, proti, přijato. 49 a 50. To už jsme také udělali. A nyní budeme hlasovat o celkovém usnesení. Kdo souhlasí s tímto změním, hlasujte pro, proti. Děkuji vám. Takže první kolo už máme za sebou. Děkuji všem za konstruktivní spolupráci a já děkuji zpravodajce k této extrémně obtížné práci a také přeji hospodářskému výboru, aby při hlasování postupoval stejně efektivně. A nyní se dostáváme k onomu balíčku o dohledu a teďka musíme dávat pozor, abychom to všechno nepopletli. Takže opět je to zpráva Regner. Pozňovací návrh 3 pro, proti, zamítnuto 4 pro, proti, musíme to spočítat. Takže kdo je pro 4? Dvanáct proti. První byla většina, takže je to přijato. Nyní pětka pro, proti, zamítnuto. Šestka pro, proti, přijato. Sedm pro, proti, zamítnuto. Osm pro, proti, zamítnuto. Devět pro, proti, Přijato. Jedna pro, proti, přijato. Dvo, dvanáctka pro, proti, myslím si, že je to zamítnuto. A potom budeme hlasovat o usnesení jako takovém, tedy o zprávě jako takové, pro, proti, přijato. Děkuji vám. Vy jste hlasoval, prosím, pro nebo proti? Vy jste se zdržel, ano? To je jenom do zápisu. Gut, dann kommen wir zum Bericht Karim. Nyní zpráva Karim. Ich nehme jetzt, okay. Uh, we both only the vets. Okay, okay, okay. Also, Auch hier ist die Abstimmung durch eine... I zde bylo hlasování poněkud zjednodušeno v důsledku kompromisních pozměňovacích návrhů a nyní máme pozměňovací návrh 38. Kdo je pro? Proti? Přijato. Tak, kompromisní pozměňovací návrh 1. Eh, spolu s balíčkem, který je v příloze. Kdo je pro? Proti? Takže tento celkový balíček byl přijat an blok. Nyní pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Přijato. Šestka pro, proti, Přijato. Sedmička. Pro. Proti. Přijato. Osm pro. Proti. Přijato. Devět pro. Proti přijato. 10 pro, proti, přijato. Dvojka, kompromisní pozměňovací návrh. Tak to bylo součástí balíčku. Jdeme k na, k návrhu 262 na straně 30 a něco. 32. Dvěstě šedesát dva. Takže ještě jednou. Nyní jsme na straně 36, 262, je to pozměňovací návrh Karim. Takže 262, kdo je pro? Kdo je pro 262? Musíme to spočítat. 14 pro, proti, schváleno. 303. Tady je uvedeno, že se to má nalézat na straně 43. To říká to můj scénář. Ale jednotlivé listy jsou, hlasovací seznamy jsou eh, jinak eh, potom označeny, takže 303 na straně 39. Takže budeme hlasovat o 303, kdo je pro. Spočítáme to? Pro? že pro 303, už je to spočítané. Takže kdo je pro Karim 303? Takže to spočítáme raději ještě jednou. 14, kdo je proti? Schváleno. 23 nyní, to je na další stránce. 23. To je na frakčním hlasovacím seznamu na straně 40. Je to 23 zpravodaje, máte to všichni před sebou, všem je všechno jasné, kdo je pro? Proti? Schváleno. Potom další

tady s pomocí navigace týmu jsem to našel. Je to pan Koferáty 27 k úvodnímu ustanovení 1. Kdo je pro 27? Proti. Je to první úvodní ustanovení. Takže po všech jednotlivých článcích jsme se dostali k reamboli. Tak prosím, Našli jste všichni ten správný pozměňovací návrh 27 koferáty ve vztahu k re, pre, bodu preambule číslo 1. Všichni víte, o čem nyní hlasujeme? Všechno je jasné, ano? Takže budeme hlasovat o 27, kdo je pro. Proti. Takže je to schváleno a není 28 na stejné stránce. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozňovací návrh 2, to musí být někde na další stránce. Kdo je pro? Pro, proti, schváleno. 35. Karim pro. Proti. Stejná, stejný hlasovací poměr, takže je schváleno. Čtyřka pro. Proti. Schváleno. 36. Pan Koferaty pro. Proti. Schváleno. Nyní budeme mít závěrečné hlasování o návrhu stanoviska pro, proti. Schváleno, děkuji vám. Bylo to jednomyslně, že? Také eh, Ekonu přejeme hodně štěstí v další práci. A další zpráva je moje zpráva. Ty, ta další hlasování vypadají jednodušeji. Nejdříve budeme hlasovat o 19. Kdo je pro, proti? Schváleno. Kompromis jedna pro, proti? Schváleno. 21 pro, proti, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, schváleno. Další je sedmička, sedmička pro, proti, schváleno. Cčko, kompromis 3 eh, pro, proti, schváleno. 30 pro, proti, schváleno. 31 pro, proti, schváleno. 32 pro, proti, schváleno. 33 pro, proti, schváleno. 34 pro, proti, zamítnuto. 35 pro, proti, schváleno. 36 pro, proti, schváleno. 37 pro, proti, zamítnuto. 38 pro, proti, schváleno. 39 pro, proti, schváleno. 40 pro, pr, pro, musíme to spočítat, kdo je pro, proti, Schváleno. 11 pro, proti, schváleno. 12 pro, proti, schváleno. 13 pro, proti, schváleno. 16 pro, proti, schváleno. 14 pro, proti, schváleno. 15 pro, proti, zamítnuto 17 pro, proti, schváleno 18 pro, proti, schváleno konečné hlasování pro, proti, dva proti, ostatní pro, schváleno. Děkuji vám. A nyní další zpráva, pan Baldasar. 32 pro, proti, schváleno 33 pro, proti, schváleno 8 pro, proti, musíme to spočítat. Takže 8 pro, kdo je pro, 14 proti, 9 schváleno. 34 pro, proti, schváleno. 10 pro, proti, schváleno. 35 pro, proti, schváleno. 11 pro, proti, schváleno. 12 pro, proti, schváleno. 13 pro, proti, přijato. 14 pro, proti, schváleno. 37 pro, proti, schváleno. 16 pro, proti, schváleno. 17 pro, proti, schváleno. 18 pro, proti, schváleno. 19 pro, proti, přijato. 20 pro, pro, schváleno. To bylo úplně jasné, všichni byli pro. Tady můžeme hlasovat unblock, ne, možná to není 42, myslím 42 pro, proti, schváleno. 22 pro, proti. Musíme to spočítat, takže pro. Proti? Schváleno. Nyní 23. Ne, o čem hlasujeme nyní tedy o 23. Pro? Proti? Schváleno. 24 pro? Proti? Schváleno. 25 pro? Proti? Schváleno. 26 pro? proti schváleno 27 pro, proti schváleno 27 pro, 28 pro, proti schváleno 43 pro, proti schváleno 44 pro, proti schváleno 45 pro, proti zamítnuto 46 pro, proti schváleno 29 pro, proti, schváleno 47 pro, proti, schváleno 48 pro, proti, zamítnuto. Jednička pro, proti, schváleno dvojka pro, proti, schváleno 30 pro, proti. To nebylo jasné, takže třicítka pro, 30 pro, schváleno 3 pro, proti, schváleno 4 pro, proti, schváleno 5 pro, proti, schváleno 6 pro, proti, schváleno 7 pro, proti, schváleno 31 pro, proti, schváleno. Celkový, celkové znění pro, proti, 23. Thank you. Report Castex. Zpráva Castex. pozňovací návrh 6, ústní pozňovací návrh pro, proti, schváleno. Kompromis 1 pro, proti, schváleno. Dvojka pro, tedy kompromis 2 pro, proti, schváleno. Devítka pro, proti, schváleno. 10 pro, proti, schváleno. 11 pro, proti schváleno 12 pro, proti schváleno 13 pro, proti schváleno 14 pro, proti schváleno 15 pro, proti schváleno 16 pro, proti schváleno 17 pro, proti schváleno 18 pro, proti, schváleno 19 pro, proti, schváleno 20 pro, proti, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, schváleno. 35 pro, proti, zamítnuto. Twenty two in favor Against. Proti. Schváleno. 23 pro. Proti. Zamítnuto. 36 pro. Proti. Zamítnuto. 37 pro. Proti. Zamítnuto. 38 pro. Proti. Zamítnuto. 24 pro. Proti. Schváleno. Kompromis 4 pro proti, schváleno. 25, 27, promiňte, pro, proti, schváleno. 28 pro, proti, přijato. 29 pro, proti, zamítnuto. 30 pro, proti, přijato. 31 pro, proti, přijato. 39 pro, proti, přijato. 40 pro, proti, přijato 41 pro, proti, zamítnuto 42 pro, proti, přijato 43 pro, proti, přijato 44 pro, proti, zamítnuto 32 pro, proti, já myslím, že asi to byla většina, ano, pro, přijato 1 pro, proti, přijato 2 pro, proti, já myslím, ano, po druhé to byla většina zamítnuto tedy. Zamítnuto. 33 pro, proti, zamítnuto 3 pro, pro přijato 4 pro, přijato 34 pro, proti, Přijato. E, a nyní o celém návrhu stanoviska pro, proti, přijato. Děkuji. A nyní se dostáváme k paní Wikström. Řízení internetu, Internet Governance. Návrh 1, kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 2, pro? Proti? Přijato. Návrh 3, pro? Proti? Přijato. Kompromisní návrh pro. Proti. Přijato. Návrh 4. Nepotřebujeme. Návrh 5. Pro. Proti. Přijato. Návrh 3. Pro. Proti. Ne, 6. Omlouvám se. Návrh 6. Dlouhé hlasování už je to. Pro. Proti. Přijato. E, a teď o celém návrhu stanoviska, kdo je pro, proti, Přijato. Ono to e, zní, jako kdyby se to týkalo stomatologie, ale není deontologické otázky. Návrh jedna, Pro, proti, zamítnuto. Empl A pro, proti, přijato. Empl B pro, proti, zamítnuto MPC pro, proti, zamítnuto návrh 2 pro, proti, přijato návrh 3 pro, proti, přijato 4 pro, proti, přijato kompromis 5 pro, proti, přijato 6 pro, proti, přijato 7 pro, proti, přijato 8 pro, proti, přijato, Ample D pro, proti, zamítnuto, 9 pro, pro přijato, 10 pro, všichni přijato, 11 pro, proti, zamítnuto, 12 pro, kompromis, všichni souhlasí, přijato. Návrh 13 pro, proti, přijato. 14 pro, proti, zamítnuto. 15 pro, proti, zamítnuto. 16 pro, proti, musíme to spočítat, 16 pro, proti, Dobře, takže většina odsouhlaseno. Ne, zamítnuto, pardon. Aha, mm, ano, jsme u 16, dobře, zamítnuto. 17 pro, proti, zamítnuto. 18 pro, proti, přijato. 20 pro, proti, přijato. Ample E pro, proti, přijato. 19, první část pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti, zamítnuto. 21 pro, proti, přijato. 22 pro, proti, přijato. 23 pro, proti, já myslím, že to bylo přijato. 23, ano. Ještě to jednou spočítáme, kde pro. Já myslím, že to bylo jasné, proti. A proti 11, dobře, ale je to většina, takže přijato. 22 bodů, ne, ne, ne, 23, ne, teď, 20, ne, 20, teď jsme u 24, první část, děkuji. Tak, první část 24 pro, proti, přijato. Druhá část eh, pro, proti, zamítnuto. 25 a M8 pro, proti, Zamítnuto 26 pro, proti, přijato. Empl 1 pro, proti, přijato. Odpadá, omlouvám se. 27 mhm. pro, proti, přijato. Empl 9 pro, proti, přijato. 28, první část pro, přijato. Ne, Aha, dobře, takže většina. Druhá část pro, proti. Takže zamítnu to teď. 29 a 3, Ample 3 pro, proti, zamítnu to. 30 pro, proti, zamítnu to. 31, první část pro, proti, zamítnu to. druhá část pro, proti, přijato Ample 4, ten odpadá, Ample 7 pro, proti, zamítnut Ample 4 a 32 pro, proti, zamítnout to 33 pro, proti, přijato 34 a Ample 11 pro, proti, zamítnout to. Ample 12 pro, proti, Přijato. A návrh 35. Kdo je pro? Proti. Přijato. 36 pro. Proti. Přijat. 37 pro. Proti. Přijat. 37. 38. První část pro. Proti. Přijat. Druhá část pro. Proti. Zamítnuta. Ample 2 není nutný, 39 pro, proti, zamítnuto. 40 pro, proti, zamítnuto. 41 pro, proti, přijato. 42 Ample 6 pro, proti, zamítnuto. Ample 10 pro, proti, zamítnuto. 43 pro, proti. Opět, to nebylo úplně jasné. Tak ještě jednou 43 pro, proti. Aha, většina byla pro, myslím, ano. Přijato. 44 se nehlasuje, takže M pro 13 pro, proti, přijato. 45. Ne, vy, a máme zde ústní pozměňovací návrh pro, proti, přijato. Ample 5 pro, proti, zamítnuto. 46 pro, proti, přijato. 47 pro, proti, zamítnuto. Návrh zprávy nyní kde pro, proti, přijat. Zdrželi se? Ano. Přijato. Děkuji, návrh byl přijat. A nyní další zajímavá zpráva internet věcí. Návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromisní návrh jedna. Pro? Proti? Přijat. Tři. pro, proti, přijat. čtyři. pro, proti, přijat. Pět. pro, proti, zamítnut. šest. pro, proti, zamítnut. 7 pro, proti, zamítnut 8 pro, ne, přijat, o, mít, ano, 7 byl přijat, 8 pro, proti, přijat, 9 pro, proti, přijat, 10 pro, proti, přijat, 11 pro, proti, zamítnut, 12 pro, proti, přijat. 13 pro, proti, přijat. 14 pro, proti, přijat. 16 pro, proti, přijat, myslím, ano. Dobře, 15 pro, proti, zamítnut. 17 pro, proti, přijat. A nyní eh, pro celý návrh, jde pro, proti, Děkuji. Děkuji. Já myslím, že ano, pořád ještě, ale nám zbývají dva právní základy. Prosím, pan Lechner má slovo, prosím. První právní základ, první právní základ eh, eh, no, snad to najdu, takže první se týká Mám to tady. Právní základ o o e, tedy e, spotřeby energie, jiných zdrojů na energetických štících výrobků a tak dále. To je první právní základ. Děkuji, pane předsedo. Zde se jedná, budu velice stručný, o směrnici, o, nebo o takové jaksi e, rozšíření směrnici je o E, vlastně údaje pro spotřebitele, které se týkají energie. Komise um, ovšem v okamžiku před Lisabonskou smlouvou tuto směrnici založila článkem 95, to byl právní základ po Lisabonské smlouvy, ale máme článek 194 energetika a je to odstavec 1 a 2. A v podstatě je to stejný postup, jako byl článku 95 a je to dostatečné, vede to se stejnému cíli, je to opravdu oprávněné. Proto si myslím, že článek 95 již nepotřebujeme, protože to je nyní článek 114. Rada ve svém společném stanovisku to rovněž vyjádřila, protože jako právní základ pro stanovisko vzala právě článek 194. Já si myslím, že je to správný, protože máme zásadu, Eh, že pokud je speciální předpis eh, dostatečný, tak to stačí a 194 to přesně pokrývá, protože se tam jedná o úspory energie, energetickou účinnost, životní prostředí a tak dále. Takže já opravdu nepochybuji o tom, že článek 194 sám o sobě je správným právním základem. Děkuji, říká pan předseda. Má k tomu někdo nějakou poznámku? Ne. Takže vycházím z toho, že souhlasíte s návrhem pana zpravodaje? Ne, ne, nikdo proti tomu nic nemá, ano. A dostáváme se k druhému právnímu základu. ne týká se to vůbec. Nikdo nebyl proti. Jedná se o akvakulturu a o užívání um, cizích druhů v akvakultuře. Komise ve svém návrhu, já vám řeknu pro, rovnou ten nový článek, to je článek 43 a 349, je to podle tedy Lisabonu. Jak se dostala článku 349, opravdu nevím. Je to nějaké zvláštní opatření pro speciální okrajové oblasti Evropské unie, takže já si myslím, že eh, článek 43 odstavec 2 je důležitý, protože tam jde o rybářství a právo v agrikultuře a rada to ve svém společném postoji přesně tak vyjádřila. Já si myslím, že je to správné. Má k tomu někdo něco říká předseda? Ne takže můžeme o tom hlasovat. Je někdo proti? Ne. Takže jsme to v této podobě rovněž takto schválili. A nyní se dostáváme ke zprávě Sája, pana kolega Sajera. Prosím, pane kolego, máte slovo. This... Možná, že nejdříve úvod dá pan Zajar a potom bude prezentace komise. Uh, uh, Kolegové, prezentace komise eh, se úzce týká eh, mé předchozí zprávě o eh, delegování legislativních pravomocí, ale je to článek 2091, ne 2090, tedy týká se to implementace. Tady ten rozdíl je v tom, že článek pardon, 290, tak zde my jsme dostali nové pravomoci a my tedy jsme zákonodárným orgánem a v článku 2091, tak ten je úzce propojen prostřednictvím delegovaných pravomocí parlamentu, tak máme právo kontroly nad komisí, ale ne jako eh, zvláště udělené pr- právo a parlamentu, ale prostřednictvím toho obecného postupu kontroly komise. Především, co se týče implementace komunitárního práva, tak, eh, tak implementace to je úkol členských států a komise. Nicméně zde je důležité, aby parlament nad tím dohlížel a jako orgán, který obecně eh, vlastně kontroluje činnost komise, ale eh, v tom je jasno. Je to něco, co není naší kompetenci, naší pravomocí. A v tomto případě my máme tu situaci jinou. Takže moje budoucí zpráva, která doufám bude vyhotovena dost brzy a dostaneme ji na stůl brzy, tak v zásadě se týká e, nového sdělení komise, kterým se nahrazuje stávající proces komitologie a to je úzce propojeno i s tím předchozím tématem. Je to pro parlament významné, ale a já vždycky mm, jsem připraven obhajovat právo parlamentu a poněvadž Lisabonská smlouva nám zakládá tuto pravomoc, tak ano, ale musíme také vzít eh, do úvahy eh, eh, tedy vztahy mezi institucemi a jejich pravomocemi. A zde ty naše požadavky, které přednesu, tak samozřejmě musí být v rámci našich limitací, v rámci hranic smlouvy, protože ta smlouva v podstatě kumuluje um, určitou praxi a eh, vlastně to kodifikuje a zde tedy náš parlament eh, nyní tedy vstupuje tady do hry, takže to já jenom bych chtěla říct si obecně úvodem a také hm, s velkou pozorností a zájmem si vyslechnu komisi k tomuto. Děkuji a za Evropskou komisi tady máme pana Tenerera, doufám, že jsem to správně vyslovím, říkám předseda, a on nám nyní bude prezentovat návrh komise. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za příležitost, kterou jste dali komisi, aby mohla stručně prezentovat ten názor. A samozřejmě děkuji i zpravodaj za úvodní slovo, které nastínilo kontext. Já budu stručný a potom samozřejmě rád odpovím na otázky. Návrh nařízení, eh, který přijala komise, vychází ze určitých základních principů. První princip je dodržování nových ustanovení smlouvy a hm, řekněme nového, nové rovnováhy mezi pravomocemi podle Lisabonu. Nicméně je zde dána určitá kontinuita, protože tady se nevymyšlí nový systém kontroly ze strany členských států, ale vychází se z kumulované praxe a zkušeností, takže se zachovává ta myšlenka komitologie. Poté eh, je zde ten princip zjednodušení Jde o to využít situace a zjednodušit systém. A efektivita, to je klíčové slovo. A transparentnost rovněž. Transparentnost činnosti výboru a přijímání těch eh, prováděcích různých aktů. Takže to jsou ty základní principy, které bych stručně okomentoval a upozorní vás na dva, tři eh, články nařízení, které asi možná by byly Eh, sporné při interpretaci, tak jak jsme to již zjistili i v jiných výborech. Pokud je o první bod eh, dodržování smlouvy, zde je zřejmé, že velká změna eh, je v Lisabonu, že zde v těch takzvaných prováděcích aktech, tak mm, komise je pod kontrolou členských států a tudíž ostatní instituce, Rada a parlament, v zásadě nemohou zasahovat do mm, přijímání prováděcích aktů. A na tomto základě komise ve svém návrhu to říká jednoduše a samozřejmě eliminuje všechny ty systémy, které zatím existují v rámci stávající komitologie, kdy v určitém okamžiku, pokud se výbor nedohodne, tak je možné se obrátit na radu a tak dále. To všechno se eliminuje, poněvadž již zde není místo pro radu, eh, pokud jde o tuto kontrolu. Není, a do toho tedy již nemohou intervenovat jiné instituce. A mm, mm, také i došlo ke zjednodušení. Navrhujeme méně postupů na místo třech. Jsme se pokusili navrhnout dva zásadní postupy. Také jsme se pokusili o jasnější pravidla, která se blíží realitě, tomu, jak výbory fungují, ve skutečnosti a rovněž ehm, do návrhu jsme vtělili určité prvky jako e, e, e, přijímání prováděcích aktů písemnou formou, což usnadní fungování všech těch výborů. A teď pokud jde o efektivitu, ehm, zásadní je respektovat ten obecný principiální rámec, který platí. To znamená, že v zásadě komise v rámci, dejme tomu, závaznějšího postupu. Postup, je to postup přeskumu, to je vlastně eh, fůze těch stávajících postupů, které jsme měli, tak v tomto rámci samozřejmě komise, když dostane Eh, stanovisko kvalifikovanou většinou přijaté členskými státy, že jsou proti, tak komise nemůže přijmout věc návrh, ale může, když dostane pozitivní stanovisko od členských států, anebo když jsou členské státy či výbory nečinné, když nevydávají stanovisko. To jsou stávající pravidla a je třeba si je i eh, ponechat nyní, tak aby celý ten rozhodovací proces byl efektivní. A takže členské státy to mohou zablokovat pouze, pokud kvalifikovaná většina je proti Tak to je do posud. Transparentnost. My bychom chtěli zlepšit stávající systém transparentnosti, to znamená veškerá činnost výboru, tedy programy, eh, pořad jednání, dokumenty k diskuzi ve výborech, eh, výsledky hlasování a tak dále. To pokaždé se zašle Evropskému parlamentu a také i radě, to je logické, když, protože rada teď je mimo celou tu proceduru, takže obě instituce budou informovány o jednání ve výborech a i mm, samozřejmě ta dokumentace se pošle těm členům těch výborů, které zastupují členské státy. To je v zájmu lepší transparentnosti. A mm, na to tedy máme registra a tak dále. Ještě bych zdůraznil dva, tři body. Za prvé otázka volby toho postupu. Do budoucna budeme mít pouze dva postupy. Konzultační, e, to je podobné tomu, co máme teď, a poté přeskum, to je vlastně fůze těch stávajících postupů, řízení a regulace. V článku 2 se pokoušíme objasnit platná pravidla, dnes volba toho postupu se řídí pravidly, která jsou pouze indikativní a my jsme chtěli, aby ta pravidla byla závaznější, tedy abychom neumožnili volbu té závaznější procedury eh, výjima konkrétně eh, vyjmenovaných eh, případů. To je návrh komise a u ostatních případů tak tam se použije konzultace, postup konzultace. A také i zde bych chtěl upozornit na jednu výjimku. To je článek 5.5. To je výjimka z principu. A to znamená, když komise dostane negativní stanovisko, tak nemůže přijmout akt. To je omezeno na konkrétní případy. A tato výjimka je způsobena tím, že v některých případech mm, i přes negativní stanovisko je nutné přijímat určitá opatření a mm, i tak tomu je dnes. V určitých opatřeních komise může je přijmout, i když dostane negativní stanovisko. To je i teď, co máme. Alespoň v některých případech si chceme zachovat tuto, pod, tuto výjimku a to je explicitně stanoveno v článku 5.5. Dále urychlená řízení Zrychlená řízení, to lze přijmout bez předchozího stanoviska výboru, výbor 1 až ex post, článek 6, článek 8, to je transparentnost, o tom jsem již hovořil. Dovolte, abych vás upozornil na právo dohledu ze strany parlamentu. A samozřejmě to je téma, o kterých se hovořilo i v jiných výborech, to je téma citlivé. Komise nehodlá eh, rušit nějaká práva parlamentu, aby parlament mohl vstupovat do nějakého postupu a aby mohl naznačit komisi, že komise třeba eh, hodlá přijímat určité opatření, které bude zakládat porušení, které bude porušením toho základního právního aktu. Takže zde parlament vždy bude mít to právo dohledu, to znamená v rámci daného řízení postupu v kterémkoliv okamžiku může říci komisi pozor, pokud přijmete toto opatření, tak porušíte smlouvu. A také v zájmu efektivity, ale e, e, my Eh, chceme se vyhnout tomu, aby komise nemusela čekat eh, po každé měsíc, po každé, když navrhne nějaké opatření, když ho předá parlamentu, tak komise musí čekat jeden měsíc eh, na to, že k tomu případně parlament se někdy vyjádří. Mám statistiky, máme 800 opatření přijatých asi ročně, kde je to právo, právo dohledu a v průměru jedno či dvě jsou problematické z toho a na druhé straně po každé vždycky tam je měsíc, kdy musíme čekat a to je velká eh, ztráta časová. A čekáme na něco, co nedostaneme stejně. A každopádně Evropský parlament má právo jednat, činit nezávisle eh, eh, tedy na tomto. Takže já jsem jasně chtěl tady vysvětlit, že mm, tady nechceme omezit právo parlamentu, ale jenom chceme zrušit to, eh, tu nutnost přerušení celého postupu, tak jak to je zakotveno teď. A poslední článek, který chci zdůraznit, je článek 10. Automati- mm, automatický eh, soulad těch eh, stávajících aktů, které podlíhají komitologii, tak ty automaticky spadají pod novou komitologii. To je důležitý článek. Je to mm, sice článek technický, ale samozřejmě jde o to, abychom se vyhnuli tomu, že do budoucna, jakmile bude mm, tento dokument přijat, tak aby náhodou léta a léta netrvala situace, kdybychom Eh, měli jednak ty nové postupy a ještě ty staré postupy, eh, kdyby se do toho zatahovala rada a tak dále. Takže automaticky všechna ta stávající řízení komitologie, která teď jsou v běhu, tak automaticky se budou transformovat v tu novou komitologii. Takže eh, nebudeme si vůbec ponechávat ten stávající systém. A ještě poslední bod. V žádném případě to neznamená, že snad zároveň bychom posuzovali meritum, obsah těchto opatření. Je to čistě technický automatický přesun. Pokud někdy eh, budou opatření, která spadají pod stávající komitologii a které by normálně měly být delegovanými akty podle kritérií v Lisabonu, tak samozřejmě článek 10 nikterak neanticipuje, že ex post poté v některých případech určitě to nastane, že by tento postup nemohl být jaksi přesunut do té nové reality, reality delegovaných aktů. Ale to je něco jiného, to je úplně jiná diskuze. A komise již deklarovala, že veškeré akty, které, nebo kde by byl tento problém, kde by mohl nastat, tak těm se budeme s veškerou péči věnovat a učiníme veškeré nezbytné kroky, tak abychom byli v souladu s novou smlouvou a zavedeme nezbytné změny, tak aby některé akty, které by normálně měly být delegovanými akty, ale teď se, mm, mm, jsou zatím ještě prováděcími akty, tak aby se z nich, z těch prováděcích aktů podle starého systému staly delegované akty podle nového systému a to je velice důležitý článek pro fungování celého systému. Já jsem trochu vysvětlil asi některé ty významné body celého návrhu a samozřejmě, pokud máte otázky, rád odpovím. Grazie. Adesso la parola all'onorevole Lichtenberger. Slovo má paní Lichtenberger. Ne? Nechcete hovořit? Aha, byla tady napsaná, že chce hovořit. Pan Mitchell eh, eh, z výboru pro rozvoj. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych jako zpravodaj za rozvojový výbor chtěl říci, že máme jisté obavy, které zde chci projevit. Jsem rád, že komise řekla, že nechce připravit parlament o žádná práva, ale my, komise a rada, musíme se shodnout na tom, jak budeme postupovat, jak toto budeme vykládat. Já také chápu, že v roce 2007 a 2008 jsme sepsali usnesení, které se zabývalo také problémy v oblasti komitologie. Já ze svých zkušeností mohu říci, že nejenom naše ob obavy existují, ale také my taky spolupracujeme s dalšími výbory, s dvěma podvýbory zahraničního výboru se zahraničním výborem. A také obavy mají další výbory. Já tady hovořím jako mluvčí za tyto výbory a styčná osoba s komisí pokud se týče financování eh, akcí mimo rámec komunity, tak tady máme nástroje, které dříve spadaly pod spolurozhodování a dále se schválit dvojí pravidla. Za prvé jsou to víceleté programy, které je možno kterými lze také financovat eh, programy v jednotlivých zemích. Pak tady máme technické dokumenty, které především implementují politiky a také finanční prostředky. Všechny tyto dokumenty také spadaly pod přeskum, protože když se začalo o tomto jednat, tak teprve tehdy přeskum vznikl. A nyní máme před, střednědobý přeskum těchto nástrojů a komise navrhuje změny v těchto dokumentech a proto všechny výbory vyjednávají jednou Podle našeho názoru by také bychom měli fungovat v rámci článku 2 eh, podle Lisabonské smlouvy a také eh, technické eh, opatření by měla být implementujícími opatřeními. My jsme tohoto názoru ale jsme zde sjednoceni v našem názoru, přestože komise a rada jsou proti. Jsou vy nelze, aby horizontální akty se staly implementačními akty. Toto není žádná výkonná agentura, toto je parlament. Jestliže se, by se takto po, dále poskyto, postupovalo, pak by byly odkopávány naše nástroje pro eh, rozvojové financování je to nástroj pro stabilitu, dále nástroj pro spolupráci s průmyslovými zeměmi. Všechny tyto nástroje jsou nyní vyjednávány. Také máme nástroj pro sousedskou politiku, který působí podobně a v současné době tady také nemáme žádný legislativní návrh. A dále se to týká také fungování posledních komitologických rozhodnutí a v jakém rozporu to je s dalšími akty dosavadní nástroje fungovaly do roku 2007 a my jsme také využívali práva přeskumu podle článku 8. Já jsem rád, že tato práva byla omezena, ale my jsme nyní hodláme postupovat podle článku 88 a dali jsme toto do spojení s rozpočtovými právy. Ne, naše práce vždy vedla také k legislativním návrhům poté, co jsme vždy jasně řekli, že určité e, postupy nelze odvozovat od strategií. A my jsme nyní rádi, že komise vyslechla naše je důležité, aby parlament ne, se nevzdal žádných pravomocí, které měl v minulém období za doby komitologie. Já dokonce si myslím, že parlament by měl dostat další pravomoci a také komise by neměla toto ignorovat a my bychom měli využívat i dalších rozpočtových pravomocí. Já doufám, že článek 209 nám v tomto pomůže a také budeme mít článek 291 a proto chci zachovat pravomoce parlamentu v této oblasti, protože tyto pravomoce byly velice důležité pro rozvojový výbor. Děkuji, mnohokrát děkuji za vaše jasná slova a nyní má slovo pan Sajer. Um, uh, Děkuji, pane předsedo, děkuji za informaci od komise a myslím si, že bylo také dobré, že jsme si vyslechli kolegu z jiných eh, výborů a já sám pracuji na své zprávě a také konzultuji s ostatními výbory, které mají také zkušenosti z minulého období a také mají zájem o budoucí vývoj. Chci také se zmínit o určitých aspektech. Za prvé je to, co zmínil zástupce komise to je také velice důležitý bod, který eh, řeší určité problémy, o kterých se zmínil kolega z rozvojového výboru. A to je přístup k informacím a jak parlament se dozvídá o dění z komise a jak my také prosazujeme později naše práva. Toto je velice důležitý prvek, který bychom měli dále posílit v našich rámcových dohodách. Nesmíme e, dovolit omezení našich práv a také e, informace z komise jsou pro nás důležité. Také jsem rád, že komise řekla, že to s tímto souhlasí a my také budeme jejich požadavky plnit. Toto by měl být dobře fungující proces, ale tyto informace budou také pro nás užitečné, protože někdy příliš mnoho informací eh, je rozdělněných, my potřebujeme především praktické informace. Pokud se týče článku 10, tak a o automatické delegování. Já chci říci, že technické automatické přizpůsobení to je praktické řešení, které nepředjímá a neznemožňuje také obecné přizpůsobení článku 90 a 91. V obou dvou případech je důležité, abychom trvali na tom, že automatické přizpůsobení potřebujeme. V praktických případech se jedná o automatické přizpůsobení, ale především to musíme také prosadit v e, oblastech e, spolurozhodování. Není to Eh, pouze automatické harmonizace, ale také parlament musí fungovat zde jako legislativec. A pokud se teče nových postupů a procedur, tak tady musíme jasně říci, že článek 2 říká, že poradní postup bude obecným postupem. Tady to je oblast, kdy členské země mají omezené právo veta a my bychom měli také na této výjimce trvat a toto je důležité ve v zemědělství, v rybolovu, kdyby se mohly dělat jistá individuální rozhodnutí a nejenom obecná rozhodnutí. V tomto duchu musíme vyjasnit, to znamená, že toto by mělo nadále zůstat naším privilegiem. A dále je tady právo na přeskum. Toto právo mizí musíme vykonávat práva, která jsou zakotvená ve smlouvách. Například my jako parlament musíme jasně ukázat, že parlament bude mít vždy právo schvalovat usnesení a vyjadřovat své názory na různé věci. Závěrem bychom také mohli jít před soud kdyby nám hrozilo, eh, že o toto právo přijeme. Ale Lisabonská smlouva je založena na zkušenosti, ale myslím si, že v textu by mělo být jasně toto zakotveno. A já navrhuji, abychom zdůraznili, že Parlament musí mít možnost vlivu i v těchto oblastech, kde již nebudeme mít stejné pravomoci jako v minulosti. Já děkuji komisi a kolegům za jejich příspěvky a já budu také konzultovat s ostatními kolegy a posléze předložím zprávu. Děkuji kolegovi Sajerovi. Předtím jsme se bavili o tom, jak budeme dnes dále postupovat. Rozhodně musíme dneska udělat zprávu paní Lichtenbergové, protože se zítra nemůže dostavit, takže ji vezmeme jako první. A co se týče schůze koordinátorům, tak jsem se shodl s panem Radkajem v tom smyslu, že tu službu pravnější činnost se budeme věnovat zítra dopoledne. Takže po vaší zprávě paní Lichtenbergové můžeme udělat schůzi koordinátorů a ukončit to protože to by zítra nebylo dobré, kdybychom to museli extra přerušovat kvůli koordinátorům. Takže já dávám slovo. A omlouvá se pan předseda, na něco jsem zapomněl. Měli bychom si říct lhůtu pozměňovací návrhy? Ne, není to třeba tak, že předávám slovo paní Lichtenbergerové. Děkuji někdy má pořád jednání sám o sobě, jsou inteligenci, kterou člověk eh, dříve nezná. Přesně tady máme téma z petičního výboru, které přesně eh, vlastně pasuje, se hodí k tomu tématu, ve které, o kterém jsme hovořili v hearingu, ve slyšení. Jde o to, jak vypadá eh, vlastně eh, to řízení při poručování práva společenství. A jde o to, aby bylo transparentnější a aby bylo pochopitelnější, než tomu je. A právě k tomuto tématu zde máme v petičním výboru petici a ta petice se přesně jasně ptá na tuto věc. Jde tedy o to, že by zde měly být jasné řízení, které bude transparentní, bude postupovat informace, aby tady byla jistota, co se týče postupu. My v právním výboru jsme již, již máme pracovní strupinu, která se týká evropského správního práva a podle mě e, za ní odpovídá Bellingweb, jestli si správně vzpomínám. A myslím si, že záměrem právě tedy bylo um, jakési rozmyšlení tohoto tématu, protože zde máme opravdu nejistotu, co se týká toho řízení, jak probíhá, jaké jsou lhůty, jaké jsou požadavky na transparentnost. A jde tedy o to, aby ten, kdo přikládá aby petici, měl jistou jistotu, že to bude určitý formalizovaný postup, který bude transparentní a že bude opravdu e, také mu, že dostane odpovědící informace. Petice se týká e, tady případů, ke kterým došlo již před 12 lety, a že šlo o to, že je důležité, abychom se měli jakýsi kodex, procedurální kodex. A já tady navrhuji, abychom um, vyvinuli jakýsi briefing v tomto smyslu a abychom tam vyjmenovali naše aktivity, abychom zohlednili eh, tyto námitky, tyto pochyby, které zde jsou a abychom poukázali na tu pracovní skupinu, která již byla založena. A abychom tedy poukázali na to, že vývoj půjde tímto směrem. Jestli tedy se mnou budete souhlasit, tak bych byla velice ráda a postupovali bychom takto. Dobrá, říká pan předseda, má k tomu někdo nějaké námitky, poznámky? Ne, takže souhlasíme a budeme takto postupovat. Děkuji a Nyní můžeme tedy ukončit tuto část schůze a zahájit schůzi koordinátorů. Takže prosím všechny, které nepatří do naší schůze koordinátorů, aby opustili sál a za několik minut budeme pokračovat se schůzí koordinátorů. Děkuji. Yes, and then the Zvětka, and then the workshop. Yes. So it's perfect, but have to be a little bit higher. Higher is clear that uh, he started